Herzlich willkommen äh, zur, zum zweiten Tag. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás äh, zpět u této druhé části schůze. Dnes je äh, úterý a pokračujeme v naší práci. A velmi mě těší, že mohu přivítat pana místopředsedu Skinase, vlastně poprvé od doby, kdy převzal úřad. A vlastně naposledy, eh, když jsme ho viděli, tak to bylo během slyšení a myslím si, že si eh, mohu dovolit říci, že od té doby se věci skutečně změnily. Během posledních eh, šesti měsíců došlo k dramatickým změnám v oblasti vzdělávání, protože školy, vysoké školy, mládežnické kluby, všechno se zavřelo a studenti se museli učit online. Eh, my, náš výbor, eh, jsme sledovali velmi pozorně, eh, jak se věci vyvíjely během posledních šesti měsíců a přišli jsme s návrhem pro usnesení, kde právě popisujeme, jak to vypadalo se vzděláváním během posledních šesti měsíců a jak si myslíme, že by mělo v budoucnosti vypadat směřování vzdělávání v EU. A myslím si, že určitě eh, budete mít eh, další dotazy. Víte, že situace v kultuře je opravdu velmi špatná kvůli eh, karanténě, nemůžou se pořádat kulturní akce. Proto tedy předpokládám, že k tomuto tématu se budete chtít také vyjádřit. A také určitě budete chtít hovořit o budoucnosti programu Erasmus a Creative Europe. To bude určitě další téma, kde se objeví hodně dotazů. A nyní bych už eh, chtěla dát slovo panu místopředsedovi na 10 minut a potom budete mít eh, čas na otázky. Pane místopředsedo, máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi ctí a potěšením moci se vrátit zpátky a objevit se v výboru pro kulturu po mém slyšení. V tom jste vy a členové vašeho výboru sehráli zásadní roli. Vzpomínám se na ty časy, na slyšení v loňském roce. V tuto chvíli mi dovolte zahájit tím, že samozřejmě se zde objevuji v okamžiku, kdy samozřejmě za dva týdny komise má přijmout takzvaný balíček pro vzdělávání. Je zde sdělení o evropském vzdělávacím prostoru a digitálním plánu vzdělávání. Zde jsem jedním z hlavních komisařů spolu s kolegyní Vestager. Pro mě je to závazek. Závazek sledovat politický vývoj v této oblasti, v oblasti vzdělávání sportu a mládeže, a ačkoliv zítra budeme přijímat a diskutovat nový pakt pro migraci, mm, který je jedním z hlavních pilířů plánu paní předsedkyně komise. Já bych v tomto kontextu nechtěl ale zmeškat tu příležitost, která se zde nabízí, a to je projednat otázku vzdělávání spolu s vaším výborem. Jak říkáte, paní předsedkyně, tato krize nám poukázala na silné a slabé stránky systému vzdělávání. Zároveň nám však ukázala oblasti, na kterých musíme pracovat, abychom posílili odolnost systému na dobu po krizi. Je to zásadní poučení, které pro nás vyplývá z krize. A to je to, že z krize musíme být silnější, než jsme byli předtím. Dovolte mi nejprve pohovořit o balíčku pro vzdělávání a sdělení o evropském vzdělávacím prostoru. Jak víte, v roce 2018 jsme spustili jednotlivé kroky v rámci sektoru vzdělávání v Evropě. Chtěli jsme tehdy v Evropě vytvořit opravdový prostor pro vzdělávání, kde žáci, učitelé, dobrovolníci budou schopni se vzdělávat bez ohledu na hranice, ale od té doby se ukázalo, že toho před námi stojí ještě hodně. Nové sdělení tedy poukáže na naše původní ambice a také odprezentuje posílený přístup, tak aby ty zastřešující cíle evropského vzdělávacího prostoru byly do roku 2025 realitou. Potřebujeme více mobility, více investic a více zájemného vzdělávání a to jde nad rámec politických cílů v tuto chvíli. Je naší povinnosti ukázat, že k tomuto ušlechtilému cíli vede jasná cesta. Evropský vzdělávací prostor je víc než co jiného. Sdílená evropská vize. Je to vize, kde vzdělávání je čím si, co se dostává nad rámec běžných limitů vzdělávání. Je to vize, která se dotýká středobodu našich hodnot, je to středobod našeho evropského způsobu života, posiluje to naši společnost, naši sociální tržní ekonomiku, naši demokracii, svobodu, diverzitu, lidská práva, sociální spravedlnost a inkluzi. Tato vize vzdělávání bez hranic se musí stát realitou, kterou lidé prožijí na vlastní kůži. Nesmí to zůstat jen u přání. Krize COVID-19 nám zkrátka jednoduše ukázala, že přes všechny zásadní rozdíly mezi jednotlivými systémy školství. Máme v tuto chvíli společný cíl, společné výzvy. Také nám ta krize ukázala, že obnova Evropy se musí opírat o naše závazky v oblasti přechodu na zelenější a digitálnější Evropu. Musíme vzít v potaz velice důležité prvky ekonomické transformace tato transformace přinese novinky do našeho života. Naše práce na evropském vzdělávacím prostoru a na digitálním akčním plánu, ke kterému se dostanu za chviličku, bude zásadní součástí obnovy Evropy a vyhlídky na další růst, co jsme zaznamenali v okamžiku, kdy došlo k uzavření škol. Problémy byly v podstatě podobné. Objevily se známé výzvy, že studenti zvláště ze zranitelných skupin se potýkají se společnými problémy. Jeden ze tří žáků z nižší socioekonomické skupiny má nadále problémy se čtením. V běžné populaci je to jeden z pěti a i po dokončení školní docházky tyto děti ze zranitelného prostředí mají nižší pravděpodobnost, že dokončí celé vzdělání. A bohužel uzavření škol nám ukázalo nerovnost a situaci ještě dále zkomplikovalo. To nám přináší zásadní výzvy a zásadní povinnosti do budoucna. Evropský vzdělávací prostor se musí stát realitou, která bude řešit právě tyto nedostatky. My jsme nastínili prostředky, jak do roku 2025 toto dokázat a nastínili jsme také problémy, které nás čekají. Chci však jasně říct jednu věc, a tu jsem říkal už na slyšení v loňském roce. Evropský vzdělávací prostor nelze vytvořit najednou. Není to jedno tlačítko, které stisknete a vytvoří se náhle evropský vzdělávací prostor. Bude to širší ekosystém, do kterého bude vstupovat každá země, každý region, bude se k tomu muset přibližovat, bude muset přizpůsobovat své vlastní tempo s evropskou podporou. Jakmile se podaří překonat jednotlivé odvětvové problémy v evropském vzdělávacím prostoru, tak nás stále ještě čeká další práce a to budou určitě další nové výzvy, další nové problémy. A proto ve sdělení vidíte, že jsme navrhli dynamický rámec. Nebude to statická kompilace jednotlivých kousků mozaiky, bude to dynamická záležitost, dynamický plán, jak naplnit všechny cíle do roku 2025. A já chci jasně říci, že v rámci této vize Evropský parlament již sehrál velmi zásadní roli a bude jeho role zásadní i při vytváření dalších cílů a ambicí. Dovolte mi dostat se k druhé části, a to je akční plán digitálního vzdělávání. Já jsem velice vděčný paní předsedkyně tomuto výboru za veškeré úsilí v oblasti digitálních dovedností, vzdělávání. Děkuji i za veškeré výměny, které proběhly mezi vámi a Evropskou komisí. Máme před sebou zprávu na toto tému. téma. Já chci poděkovat panu Negresku, vašemu novému místopředsedovi. Akční plán digitálního vzdělávání nabídne ambicioznější a komplexnější vizi vzdělávání v digitální éře, kdy bude třeba vzít v potaz v plném rozsahu, co nás naučila krize a pandemie. Všichni víme, že v průběhu pandemie jsme žádali po žácích a učitelích, aby přešli na digitální vzdělávání v řádu dnů. Bylo to za situace krize, v krizových podmínkách. Byla to velmi náročná doba pro všechny zúčastněné, pro ty, kteří se podíleli na procesu samotném, to znamená pro všechny, ale zvláště to bylo těžké pro účastníky vzdělávacího procesu a vzdělávací komunity. Většina škol přešla na digitální režim rychle lekce probíhaly pro, prostřednictvím vysílání, prostřednictvím streamingu eh, v rámci vzdáleného režimu. Bohužel však tyto, tato opatření nevždy nabídla učitelům a žákům vše, co potřebovali. Jejich očekávání nebyla vždy naplněna a to jsou přesně ty mezery, které musíme vyplnit. Proto musíme v tuto chvíli vytvořit vizi, která odolá nástrahám budoucnosti. A tohle přeme, přemostění mezer a výpadků, to je důvod, proč zde máme novou výzvu Erasmus+, Plus, abychom podpořili digitální kapacity, digitální dovednosti v rámci vzdělávací komunity, abychom se poučili z posledních měsíců, tak jsme rovněž také spustili veřejnou konsultaci v létě, která byla ukončena na začátku září. Já bych vám chtěl všem poděkovat za to, že jste upozornili na tento proces konzultace, že jste jej uh, dali ve známost. V rámci akčního plánu se soustředíme na dvě hlavní oblasti. Za prvé, chceme se postarat o výkonný ekosystém digitálního vzdělávání. Takovýto ekosystém podpoří vytvoření digitálního obsahu, přívětivé pro uživatele nástroje, služby s přidanou hodnotou a zabezpečené prostředí, zabezpečené platformy. Zároveň tento ekosystém bude v plném rozsahu reagovat na náš evropský způsob života, na naše evropské hodnoty. Bude to systém zabezpečený, bezpečný, bude zde zajištěna ochrana soukromí, bude zde jasná dostupnost a inkluzivnost. Tato odolnost, kterou sledujeme v rámci plánu, nám nepomůže. Leda bude možné se opravdu spolehlivě spolehnout na naše základní práva a základní hodnoty. Chceme podpořit i digitální kapacity a digitální možnosti učitelů. Jsou to oni, kteří přinášejí nástroje, obsah a služby. To jsou ti, kteří eh, digitální technologie budou schopni nasadit mm, pedagogicky nejlepším způsobem. Druhým cílem našeho akčního plánu je rozšíření digitálních kompetencí našich občanů tím, že se zaměříme na stávající mezery, na potřeby. Tím se nám podaří podpořit eh, kompetence jak základní, tak i pokročila. Tyto digitální dovednosti a kompetence jsou v tuto chvíli ještě důležitější než kdykoliv v minulosti. Nejenom proto, abychom zajistili konkurenceschopnost, ale abychom byli schopni pracovat s informacemi, abychom se vyhnuli fake news, falešným informacím, poplašným zprávám. To bude v našich životech stále důležitější. Paní předsedkyně, vážení členové výboru, já bych rád uzavřel svůj projev tím, že vám znovu poděkuji za to, že jste mě pozvali. Děkuji za dialog, který nás čeká a jsem si vědom toho a moc si toho vážím, že se mohu spolehnout na vaši pomoc. Těším se na vaše příspěvky do debaty ohledně vzdělávacího balíčku příštím týdnu budeme na tomto pracovat a budeme rádi, pokud se budeme moci opět objevit ve vašem výboru a prodiskutovat tuto věc dále. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, děkuji vám, pane místo předsedo Skinasi. A než dám slovo eh, kolegům, kteří požádali o slovo, tak bych chtěla říci následující. Děkujeme vám za to, že jste eh, hovořil s výhledem eh, do budoucnosti. Děkuji za vaše rozumná slova a že se musí eh, vyrovnat rozdíly v rámci vzdělávání, že je potřeba se zaměřit na výuku přes internet, ale mít také digitální dovednosti v běžném životě a že to by mělo být součástí plánování komise. Ale vyvstala tady jedna otázka. Jak se to bude financovat? Eh, máme-li snížený rozpočet pro Erasmus+, protože tam se jedná o výměnu dovedností, výměnu učňů, výměnu, výměnu pedagogických koncepcí, protože to je jedna z hlavních věcí, kromě mobility, tak jak se toto bude financovat? Protože v fondech obnovy a ve fondu Next Generation, tak tam se nehovoří eh, moc konkrétně o tom, jak to bude vypadat s investicemi do budoucích eh, digitálních dovedností. A nyní paní Šojdrová. Um, uh, Vice President, for your... Děkuji, děkuji paní předsed, děkuji pane místo předsedo, děkuji vám za tu, prezentaci. Zaměřujete se na digitalizaci ve vzdělávání, to samozřejmě je priorita a také se zaměřujete na prioritu, kterou je COVID. Ale dovolte mi nejprve pohovořit o kultuře, protože minulý týden jsme schválili e, usnesení o kultuře v balíčku obnovy pro Evropu. Chtěli jsme, aby členské státy začaly provádět naše doporučení a dva procenta, 2% z fondu obnovy dali na kulturu a kreativní odvětví. Musíme zachovat kulturní dědictví a musíme také rozvíjet kulturní aktivity, které jsou součástí našeho života, ale jsou také důležité i z ekonomických důvodů. Chci se zeptat, eh, jak je komise schopná pomoci nám v tomto apelu? Druhá otázka se týká vzdělávání. Dnes eh, Eh, také hlasujeme o usnesení o vzdělávání během kontextu za COVID-19. Chceme podpořit eh, učitele i studenty v tom, aby měli digitální infrastrukturu a také digitální dovednosti. Zmínil jste, že v rámci Erasmu Plus bylo vypsána nová, nové výběrové řízení právě na to, aby školy mohly získat eh, digitální infrastrukturu pro studenty i pro učitele. To je velice dobré, ale jak zmínila naše předsedkyně, máme velké obavy, protože Erasmus Plus nemá tak velký rozpočet, jak jsme očekávali. Takže se eh, obáváme, že to může mít špatný dopad na naše školy. Rovněž učitelé jsou v obrovsky obtížné situaci. Musí se učit eh, nyní vzdělávat na dálku. Je zde mnoho požadavků ze strany rodičů, jsou zde hygienické požadavky. Chtěla bych vás upozornit také na zprávu odborníků OECD, která říká, že školy dnes to je vlastně ekonomika zítra a ekonomika nakonec bude tratit, pokud budou školy zavřené. Sice je těžké přesně říci, jak stávající uzavírání škol ovlivní eh, ekonomické postavení žáků v budoucnu, ale eh, někteří ekonomici říkají, že celkově vlastně eh, by to pak mohlo třeba mít dopady zhruba, o, že budou mít zhruba o 3 Eh, celkově nižší příjmy ve svých um, povoláních. Takže očekáváme skutečně, že nám pomůžete s tím Erasmem. Děkuji. Eh, děkuji. Chtěla bych poukázat na to, že každý máte dvě minuty a abychom to všechno stihli. A nyní Viktor Negresku za SAD. Yep. Yeah, uh, okay, thank you. Um, Vice President. Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, děkuji, že jste se účastnil dnešní schůze. Myslím si, že skutečně na čase hovořit o tom, co je zapotřebí dělat. Chceme chránit svůj způsob života, chceme také rozvíjet evropský projekt a také ho chceme přiblížit evropským občanům. V našem výboru jsme velice rádi, že eh, hovoříme o tak důležitých věcech, jako je vzdělávání, kultura, média, mládež, sport. Ale chci říci, že odstávající komise eh, od některých eh, věcech očekávám trochu více. Eh, nebo celý Evropský parlament očekává více, takže je také zapotřebí více prostředků na Erasmus+, Kreativní Evropu, Evropský sbor Solidarity a také potřebujeme, abyste nás podporovali, aby vzdělávání a kultura mělo dost finanční podpory ve všech členských státech. Také očekáváme, že umožníte stávajícím programům, eh, aby je využívalo více lidí z různých eh, prostředí, a na, například program Discover EU, který umožňuje mladým lidem z periferních eh, zemí, jako je Kypr a Rumunsko, také přístup do tohoto programu. Také rovněž očekáváme, že přinesete nové programy a nové strategie, ale že také budete mít výsledky a že dokončíte tyto projekty, jako je Evropský vzdělávací eh, prostor. Eh, také chceme lepší koordinaci na evropské úrovni protože zatím to je tak, že členské státy spolu nedostatečně spolupracují, um, ani univerzity, ani kulturní odvětví. Takže ty otázky jsou jasné. Eh, jak, do jaké míry komise splní tyto, svá, tyto své návrhy, když nebude mít dostatek financí? Také bychom rádi chtěli mít takový harmonogram nebo kalendář všech chystaných strategií a programů. Také se chci vás zeptat, zda souhlasíte s tím, aby Evropský parlament jak se dohlížel na provádění těchto strategií, protože eh, myslím si, že tím můžeme zajistit, že ty programy skutečně budou provedeny. Uh, a e, to je to, co Evropané potřebují, aby to všechno skutečně bylo realizováno. Děkuji. Děkuji. A nyní Laurence Ferrand za Renew. Euh, monsieur le vice Děkuji, paní předsedkyně. Já ehm, chtěl bych také poděkovat za e, des chances à travers nos différents euh, états Jde nám o rovnost eh, příležitosti v jednotlivých členských státech. Eh, doufám, že se nám podaří eventuálně eh, přejít i k další debatě, a to je velice náročná debata o Erasmu+. My opravdu doufáme, že se podaří tyto programy realizovat. Já bych se chtěla vyjádřit k té k tomu kulturnímu rozměru. My jsme zde hlasovali o usnesení o kulturní obnově. To byl velmi ambiciozní plán tohoto výboru. Všichni členové hlasovali pro, všichni se zavázali. Zde se objevily velmi konkrétní návrhy. 2 na obnovu a odolnost eh, tohoto odvětví, tak to, to v tuto chvíli vypadá. A zároveň zde hovoříme o kultuře v digitální ekonomice. Vy jste hovořil o digitálních dovednostech. Kultura se však musí prolínat všemi dalšími sektory. To znamená, že i ty ostatní sektory musí být v tuto chvíli mobilizovány. Myslím si, že je třeba, aby vše, ve všech těchto oblastech se objevovala kultura, třeba i v oblasti migrace, kultura pro všechny, kulturní diverzita. To jsou velice důležité záležitosti. Ohromná většina hlasovala pro toto usnesení. A v návaznosti na práci parlamentu to je teď na vás. A já se tady táži, jak zajistíte, aby kultura a evropský způsob života mohly prosperovat? Děkuji. Anderson. Děkuji, Lorenz. A nyní za ID paní Anderson. Dank. Děkuji eh, za to, eh, že jste eh, přišel mezi nás a velmi vítám že jste si vybrali program pro podporu evropského stylu života. Já si myslím, že součástí evropského stylu života je to, že jsme zažili velmi bolestivý eh, proces a jedná se o to, že je potřeba, aby veškerá mínění byla povolena aby byla umožněna. A když se podívám třeba na to, jak to vypadá v USA, když se podívám na vysoké školy v Americe, tak tam je nový fenomén cancel culture a podle mě to je vlastně krok zpět do té staré doby, což nechceme nikdo znovu zažít. A proto já bych se chtěla zeptat, cancel culture, to eh, znamená, že se vyloučí nebo nepozvou eh, řečníci, kteří mají jiný názor než eh, ten, kdo to pořádá. Jak se stavíte k této takzvané cancel culture? Myslíte si, že se jedná o nějaký krok zpět, že se vracíme do doby temna, kdy se upalovaly čarodějnice a podobně, tak jak se komise bude zaměřovat na to, aby se předávalo vzdělávání a vědomosti a aby studenti mohli si vytvářet svůj vlastní názor. A chtěla bych eh, vědět, jak se komise dívá na ten to škodlivý vývoj. Děkuji. A Salima Jembu za zelené. Děkuji, já jsem velice ráda za to, že máme před sebou tuto výměnu názoru po té, co jsme si zasle- vyslechli, co říkala paní Van de, Ma- Van de Leyen. Také jsem velice ocenila boj proti rasismu, který se zde objevil v souvislosti s kulturou a vzdělávání. Tento jasný příslip je velmi důležitý vzhledem k tomu, že až do dnešních dnů zažíváme celkem jasné a silné známky rasismu. Proto je základní vzdělávání v tomto ohledu tak důležité, abychom poukázali na stávající a historické nerovnosti. Musíme si uvědomit, jak by měl vypadat mechanismus pro boj proti uh, rasismu. Mládež dnešního dne chce zajít ještě dále a Nepochybně víte, že do vašeho portfolia patří kromě kultury, mládeže a sportu i migrace. Jak tedy tyto cíle, které odprezentovala paní předsedkyně komise, chcete zapracovat do svého plánu? Jak, jaký bude dopad na národní politiky a v jakém rámci chcete postupovat, abychom měli uh, za sebou eh, eh, i mm, vzpomínky na historii, na historii kolonialismu, otroctví. Jak víte, v tuto chvíli Komise realizuje konzultaci ohledně evropské demokracie. Je to velice důležité, jako je svoboda, jako je pluralita médií a další témata. Je to také organizace občanské společnosti, eh, kdy není možné téma, e, opomíjet téma umělecké tvořivosti, umělecké svobody. Je to velmi často mm, neviditelné, jak vypadá e, svoboda projevu a do toho se často schová i umělecká tvořivost, umělecká svoboda, kdy je třeba toto všechno zapracovat do naší reprezentativní demokracie. Děkuji. Děkuji a jako poslední jazyky zlě za GUE. Ehm, eh, ano, děkuji, pane. Děkuji. Já bych ještě poukázal na to, co nakonec říkali i kolegové. Je to svoboda projevu a další svobody. A já to vnímám tak, že do evropského způsobu života patří právě tyto demokratické hodnoty, více než cokoliv jiného. A proto se táže, jak zabezpečit, aby svoboda projevu a demokratická práva prostřednictvím systému vzdělávání byly zaručeny v členských státech, když učitelé mají často veliké problémy. V mé zemi na Kypru došlo dokonce ke kázeňskému trestu, který byl uložen učiteli, který něco namaloval tak se táže demokratické hodnoty a svoboda projevu. Jak to zapracovat do celého tohoto systému? Já nevím, jak přesně si to představujete. Dále jsou zde nerovnosti. A to je velice důležité si uvědomit. Mezi členskými státy, mezi jednotlivými regiony. Jak tyto nerovnosti překonat? Jak je vyrovnat, aby každý měl stejné možnosti, stejné, stejnou šanci a třetí otázka. Všechny tyto změny, včetně digitálního vzdělávání, nakonec nám, nás přimějí k tomu, abychom začali jinak vzdělávat naše učitele. Musíme je vzdělávat jinak, pokud chceme dosáhnout změny v oblasti školství a vzdělávání. A proto se táži, jakou představu máte ohledně eh, vzdělávání pedagogů. Děkuji. Děkuji, já se omlouvám. Já jsem uh, přehlédla paní Melbáde za EKR a vy jste ještě v tom prvním kolečku. Dob- Děkuji, já se omlouvám, že jsem dorazila trochu později. A pane Skenasi, vy jste hovořil o vzdělávání jako velmi důležitém prvku a předpokladu obnovy a oživení a já s vámi, s kolegy naprosto souhlasím, ale je pro mě poněkud překvapující, že minulý týden, když eh, paní předsedkyně komise hovořila o stavu Unie a zmínila vzdělávání, ale nebyla to jedna z hlavních priorit Zároveň zaznamenáváme, že se objevuje další celá řada iniciativ v oblasti vzdělávání, ale stále se neobjevují žádné možnosti financování. Můžeme vůbec eh, předpokládat, že vzdělávání bude skutečně v popředí? Eh, děkuji, pane Skinasi, máte slovo na 8 minut. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem za vaše cené a rozmanité otázky a komentáře. Pokusím se odpovědět eh, v jednotlivých jakýchsi skupinách podle toho, čeho se ty otázky týkají. Za prvé financování. Beru na vědomí, že jste velice ambiciozní, ehm, hovořili jste o těch dvou procentech Eh, stále chcete, aby bylo více prostředků, abychom mohli mít lepší výsledky. Eh, za chvilku se ještě vrátím o jednom nástroji, který máme k dispozici pro vzdělávání a kulturu, ale možná bych nejprve <clears throat> chtěl trošku mm, obšírněji informovat o tom plánu obnovy mm, Next Generation EU. Myslím si, že také o tom eh, před několika měsíci jsme o tom hovořili i na plenárce. Domnívám se, že je důležité, abychom si uvědomili, že máme určité specifické konkrétní nástroje pro kulturu a vzdělávání, ale tento budoucí plán obnovy ještě nabízí nové možnosti, které zatím nebyly eh, ani plně prodebatovány a mm, ani vlastně ještě nebyly plně uchopeny e, pro to, jak je možné využít je i pro vzdělávání a kulturu. Myslím si, že máme společně povinnost jak si navést všechny zúčastněné strany k těmto novým možnostem financí. E, chci říci jasně, že v následných letech e, bude takovým hlavním hybným bodem eh, všech, všech aktivit bude právě ten fond Next Generation. No a co se týče vaší oblasti, to znamená kultura, kreativní odvětví, tak i tato eh, oblast bude moci těžit z celé řady různých eh, podpůrných programů Invest EU, Nový horizont, EU, strukturální programy a dále. Například jsme navrhli změny budoucích programů soudržnosti, aby i tyto programy třeba více podporovaly malé a střední podniky, investice na obnovu na, ty, na těch následných sedm let. Dám vám malý příklad. Kultura je konkrétně e, zmíněna v bodu 5, to znamená, je tam e, snaha posilovat eh, eh, oblasti, eh, kulturu v oblastech Evropské unie, místních, venkovských, přímořských. Je důležité, jsou, spadají tam třeba různé kulturní akce, ochrana kulturního dědictví. Ehm, je to tedy tak aby to odpovídalo i potřebám místního rozvoje a aby to bylo v souladu s celkovými eh, strategiemi rozvoje na regionální úrovni. Další takový konkrétní cíl, jak posílit kulturu, je v rámci cíle 4, který volá po sociální Evropě a po provedení Evropského pilíře sociálních práv. Já bych chtěl, abyste tyto informace jak si šířili dál, že tady musíme hledat i širší možnosti, obecnější možnosti financování a dívat se taky na tyto nové nástroje. Pak zde máme třeba mm, program React EU, který má podporovat vlastně eh, ekonomiku napříč odvětvími. A je tam možné také využít ho i pro kulturu a pro kreativní odvětví. A tam je docela hodně financí. Pak zde máme program Digitální Evropa, Horizont, Invest EU a také eh, facilita pro obnovu a odolnost. To znamená, to je celý takový ten planetární systém financování obnovy pokud to tak mohu nazvat. No a teď se dostávám k nástrojům, které známe nejlépe a s nimiž tradičně pracujeme. Co se týče Erasmu, mnozí z vás zmínili právě Erasmus. Dohoda, kterou e, učinili naše lídři v červenci, přidělila Erasmu obálku, která je více než 24 miliard eur. Eh, není to tolik, kolik eh, jsme původně doufali, ale stále to představuje 63, 63% nárůst v porovnání s tím, kolik bylo peněz v tom předchozím programovacím období. Teď tam tedy nebude Spojené království a tím eh, to můžeme přepočítat, že vlastně ten nárůst je 87% vyšší než v tom uplynulém období. Takže já určitě jsem také hájil ten původní návrh, ale myslím si, eh, respektive myslím si, že tady s tímto balíkem peněz eh, můžeme udělat ještě více než dříve. No a to samé se týká dalších oblastí, takže třeba oblast kultury. Opět, eh, zase nedostali jsme úplně tolik, kolik jsme chtěli, ale stále i tak – Ehm, je ten návrh vyšší než, ty, než v minulosti. Hmm, nechci vás jenom tak, jak si chlácholit. Hmm, rozhodně nechci tlumit vaše ambice, ale myslím si, že eh, třeba právě ten plán obnovy, který je takovým historickým úspěchem, bychom měli hledat možnosti a hledat způsoby, jak eh, Eh, dosáh, jak dosáhnout eh, větších eh, výsledků než třeba v těch uplynulých sedmi letech. Teď se chci vyjádřit k několika otázkám, které se týkaly akčního plánu pro boj s rasismem a také zde máme akční plán pro demokracii. Toto jsou velice takové silné závazky stávající komise, kterým dostojíme. Co se týče plánu pro boj s rasismem, eh, to není pouze taková eh, hluboká analýza toho problému, ale myslím si, že to je velice smysluplný akční plán, který stanoví konkrétní cíle a konkrétní eh, úkony nebo konkrétní akce. Také Někdy, když hovoříme o boji s rasismem, tak jsou tam takové různé pasti. Někdy máme pocit, že vlastně se tak jako nic moc neděje v Evropě, usínáme na vavřínech. To není pravda. A druhá taková past, do které se dostáváme, je zase naopak takové sebemrskačství, že v Evropě je zkrátka všechno špatně, nic tady eh, nefunguje. To také není pravda. Pokud si přečtete náš akční plán pro boj s rasismem, tak zjistíte, že je to velice cený nástroj k tomu, jak Evropa chce řešit tento problém. Dále, takzvaný evropský způsob života, to je taková obecná koncepce Eh, jak se to, jak vlastně se to vztahuje ke kultuře nebo k nějakým dalším tématům nebo ke vzdělávání. Už zopakuji něco, co jsem říkal v, ve svém eh, úvodu. Pro mě evropský způsob života není nějaký buldozer, který chce všechno pobořit, chce všechno unifikovat, chce, aby všichni žili podle jediného modelu. To určitě není evropský způsob života. Uh, ale eh, toto naopak, to by, byl, to by byl úplný opak. Pro mě naopak evropský způsob života je určité zrcadlo, které odráží eh, diverzitu našich kultur, národů, historie, jazyků a to tím je právě Evropa jedinečná. Jsem si plně vědom toho, že Někteří lidé se snaží trochu jak se manipulovat eh, ten evropský způsob života, aby to sloužilo jejich zájmům, ale já eh, se tím nechci řídit. Budu eh, hájit evropský koncept života jako způsob, který zrcadlí rozmanitost v Evropě. A to je právě ta jedinečnost. Pak zde máme akční plán pro demokracii. Vím, že jsou tam určité nedostatky, budu o nich ještě jednat eh, s kolegyní Věrou Jourovou. No a pak je tam eh, zpráva jednotlivých programů. Paní předsedající, jsem si vědom toho, že na tom ještě musíme spolu zapracovat. Ale myslím si, že nejdůležitější je to, že už jsme teď všichni zpátky u jednacího stolu. A kromě té zprávy je tam ještě mnoho dalších věcí. Netýká se to jenom Evrop, eh, Erasmu, ale i kreativních Evropy a také i programu eh, Evropský sbor Solidarity. Je důležité, abychom tedy v následné době tyto nedostatky vyřešili. Děkuji. Děkuji za uh, všechny tyto připomínky. Já jsem dříve byla členem výboru pro uh, vnitřní trh a rozvoj venkova. Takže když jsme o tom, těchto programech eh, diskutovali, eh, tento eh, program už byl součástí a v našich debatách říkali jsme, že kultura by měla být součástí. My chceme, aby členské státy vynaložili prostředky na kulturní a kreativní sektor z fondu obnovy, protože se jedná o 8 milionů pracovních míst v Evropě a přes 4 HDP. A já ty zkušenosti, které mám, je, že na co se nedbá, když je nějaký problém, tak je kulturně kreativní sektor. A potom, pokud jsou ty eh, programy eh, otevřené, tak vzhledem k tomu, že se jedná o takové malé struktury, tak eh, ty jednotlivé subjekty se nemohou zúčastnit programu. Eh, proto je důležité, abychom měli konkrétní programy pro toto odvětví, protože se to nedá srovnat s jinými sektory. A Seliana Savko, druhé kolečko, dvě minuty za EPP, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Eh, děkuji vám za výbornou prezentaci ke balíčku vzdělávání a taky, že jste hovořil o plánech pro kulturní odvětví. Měla bych eh, eh, konkrétní návrh, eh, pokud jde o Evropské hlavní město kultury. Bylo mi ctí být zpravodajkou pro toto téma a já bych chtěla vědět, jak se komise dívá na podporu měst, které jsou dotčeny tímto návrhem, protože pandemie na to měla velmi negativní dopad a já si myslím, že zcela jistě e, se tedy jedná o dopady na konkrétní programy pro 2020. E, některé akce se mohly konat pouze online nebo za omezených podmínek, ale hodně akcí bylo potřeba zrušit. To mělo samozřejmě dopad na logistiku a ty investice se nemohly skapitalizovat. E, pokud je o prodloužení do dubna roku 2021, tak tímto Evropská unie dává možnost ukázat eh, na tato eh, města, by takovou výkladní skříní, ale ta pozitiva jsou, když se eh, přilákají návštěvníci. Tak jak, jaké plány máte, pokud jde o zainteresované subjekty? Počítáte s nějakými jinými finančními prostředky, aby se pokrylo toto prodloužení? Za druhé, pokud jde o Evropské hlavní město kultury, tak zde se naskýtaly příležitosti pro evropské hodnoty, pro evropský styl života, tak jak jste správně řekl. Věci, které by se neměly podporovat, jsou eh, ideologie. Eh, především eh, pokud jde o toto období, které je tak komplikované z psychologického a z ekonomického hlediska. Otázka ideologie. To je důležité, jak budete postupovat eh, při eh, pokynech, pokud je o města, která plánují jednotlivé akce. Chce komise zahájit dialog s těmito městy, hlavními městy kultury, eh, tak, aby se nechali stranou ideologie. To jsou tedy věci, které byly zmíněny už předtím také v, v rozhodnutí a nyní za SAD Dominik Vesa. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, dobrý den, děkuji za to, že jste přišel, pane komisaři a pane místopředsedo. Mám čtyři body, které souvisí s vaším portfoliem a děkuji za vaše vystoupení. Tak jak řekla paní kolegyně Melbarde, tak je pravda, že v projevu paní von der Leyen nezaznělo příliš informací o vzdělávání. Třeba nehovořilo se o tom evropském prostoru vzdělávání, tak jak vy jste to zmínil, také se nehovořilo o vzdělání pro evropské občanství. A to považuji za velmi důležité, protože se zdá, že to není v programu této komise. A dostali jsme celkem nepřátelské odpovědi od komise a vždy jste se stavěli velmi eh, negativně k pilotním projektům pro to evropské občanství a vy s tím určitě souhlasíte, protože vy jste eh, velmi angažovaným Evropanem a dostali jsme velmi nepřátelské odpovědi na eh, písemné dotazy, protože nám bylo řečeno, že aby byl vypracován nějaký vzdělávací program pro to evropské občanství, takže by to porušilo eh, to, co je zakotvené ve smlouvách, protože by se zasahovalo do národních kompetencí. To mi přijde docela vážné. Evropský sbor Solidarity. Vy to máte také v pravomoci. Myslím si, že je to velmi dobrá věc a není to tak známé jako Erasmus. A zdá se, že rada uh, to chce seškrtat o 20%. Bylo by pozitivní počítat s podporou komise, tak abychom mohli zlepšit financování tohoto programu a tak, aby ho mladé lépe poznali. Diskriminace. Zde bych měl následující podnět. Myslím si, že komise by měla přijít s globální strategií, která by byla integrovaná, kde by byla otázka rasismu, antisemitismu, Eh, protiromské postupy, jakýkoliv druh diskriminace. Nemáme žádnou globální strategii. Vy pracujete na evropském stylu života a víme, že řecká vláda eh, eh, zadrží migranty na své eh, půdě, potom je dá do lodí a odveze je pryč. Já si myslím, že to je věc, eh, na kterou bychom měli poukázat a pohnat k odpovědnosti řeckou vládu. Eh, chtěla bych poukázat na to, že překročujeme čas. Monika Semedo za Renew, prosím. Vice Minulý, milý pane předsedo, Hovoříme o vzdělávání a také o integraci. Už jsme o tom hovořili i v minulosti, pokud si vzpomínáte. Já rovněž mám rodiče migranty, kteří přišli z Kapert. Vyrostla jsem v Lucembursku a tam jsem dostala spravedlivou šanci a skutečné příležitosti. Dnes je to tak, že do Evropy stále přichází mnoho migrantů Lucembursko také již eh, řeklo, že eh, přijme dobrovolně některé eh, migranty z tábora Moria. Zítra předloží komise nový pakt o migraci. Doufám, že se vám podaří protlačit tento nový pakt, aby členské státy dokázaly všechny projevit svou solidaritu do té míry, do jaké mohou. Pokud dáme dětem eh, z migrantů šanci, tak to je takový první krok. Potřebujeme také mít rovné příležitosti, dobré příležitosti. Pane komisaři, v pátek jsem navštívila jeden projekt eh, v Lucembursku. Potkala jsem se tam s Solmasem, to je mladá dívka, která přišla z Iránu, dostala se do Lucemburku a dokončila E, nyní e, vysokou školu v e, Lucembursku a teď sama učí nové, nově příchozí uprchlíky a migranty, aby oni sami také dostali příležitost, protože ona dobře ví, jaké to je, když se dostanete do jiné kultury. Takže tato dívka je takovým vynikajícím příkladem. Je dobré přizpůsobit evropské vzdělávací systémy také E, pro potřeby mladých občanů. Jak chcete prosazovat tak důležité e, měkké dovednosti a jak chcete také překonávat překážky, kterým čelí migranti, uprchlíci a mladí lidé, kteří e, žijí v obtížných socioekonomických podmínkách? Mladí lidé musí být připraveni na to, až odejdou ze školy. Musí se naučit také, musí mít také určité finanční dovednosti, podnikatelské dovednosti, které by měly doplnit to tradiční vzdělávání, protože díky tomu potom budou úspěšnější ve svém pracovním životě. Pane komisaři, já vám přeji mnoho úspěchů s těmi iniciativami, které chystáte a prosím, vždycky pamatujte na to, že pokud chcete integraci, musí to nejprve eh, znamenat eh, školství. A nyní za ID Kristýna Anderson. Děkuji. Musím eh, říci, že jste asi nepochopil dobře můj dotaz, eh, nebo jste to nechtěl pochopit. Eh, neřídíte žádný buldozer, pokud jde o evropský styl života. Chcete zachovat rozmanitost. Ano, s tím souhlasím ale vy eh, tady říkáte, že co se týče eh, European Way of Life, tak si myslíte, že to má být eh, naplněno něčím jiným. Já říkám, ne, evropský styl života obsahuje hlavně demokracii, svobodu názorů a smělé kritické občany. A proto se ptám na toto. Eh, když jsem eh, eh, hovořila o tom cancel culture, ta kultura rušení, nevím, jestli jste obeznámen s tímto pojmem, ale když se podíváme na evropské hodnoty, tak tady jde o to, že se jedná o základy, zásady, hodnoty, co tvoří Evropu Evropou. A já bych eh, vás chtěla požádat, abyste ehm, mm, neodpovídal nějak povrchně. Doporučuji, abyste se tím mým eh, dotazem zabýval podrobněji. A nyní za zelené Romeo Franz. Eh, vážený pane komisaři Skinasi, chtěl bych říci následující. Je velmi bolestivé, že kultura a e, vzdělávání je věc tak nedůležitá pro komisi a že e, parlament se na důležité aspekty dívá úplně jinak. A to je věc, která se Eh, ve společnosti potom nějakým způsobem projeví, pokud komise nepochopí, jak důležitá je kultura a vzdělání pro nás, pro všechny. Evropský styl života si zakládá na našich hodnotách, na solidaritě, na spravedlnosti a eh, je potřeba, aby ve společnosti byly podpořeni ty, kteří to potřebují. A zde bych chtěl zmínit inkluzi. Do konce roku 2020 komise počítá s akčním plánem pro integraci a pro inkluzi, proto aby byly chráněny nejohroženější osoby. Pokud jde o nejohroženější osoby, tak eh, tam patří děti už 30 eh, let eh, máme úmluvu OSN, tak děti jsou nejenom v uprchlických eh, táborech na Lesbosu v Řecku a jsou tam v hrozných podmínkách, nemají žádnou perspektivu, jsou nemocné a je to opravdu beznadějný stav pro děti. Jsou ohroženy na duši i na těle. Jedná se i o menšiny, které třeba o Romy a jedná se o oblasti, které jsou důležité, jako vzdělávání nebo zdraví. Úmluva OSN říká, že všechny děti mají práva, třeba právo na vzdělání. A právě tyto, eh, eh, tito občané, tito lidé by měli mít důstojný styl života, evropský styl života. To by mělo být součástí akčního plánu. Můj dotaz, pane komisaři Nasvici, s jakými opatřeními počítáte pro to, aby byl tento akční plán a aby eh, se eh, dodržela úmluva OSN práv dítěte, především pokud jde o děti z menšin. Děkuji. Andrej Slabakov za EKR. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Скинас, благодаря, че отново сте с нас. Европейски начин на Dobrý den, děkuji vám, že jste mezi nás opět eh, přišel. Evropský způsob života je celkem široký pojem. Objevuje se v něm však několik klíčových prvků. A někteří v Bruselu tyto prvky ignorují kultura je středobodem evropského způsobu života. Já si dovedu představit, že vy jste si velice dobře vzhledem ke svému původu vědom kulturního dědictví, trácké kultury, antického umění. A my musíme v tuto chvíli postupovat jednotně jednotně se stavět k našemu kulturnímu dědictví, ale mně se zdá, že ta opatření nejsou příliš koherentní. Předsedkyně komise ve svém projevu vůbec nehovořila o kultuře nebo vzdělávání. Pan Erdogan se rozhodl, že přetvoří v mešitu dva velmi důležité křesťanské chrámy. A mně se zdá, že je zvláštní hovořit o evropském způsobu života, aniž bychom hovořili o tom nejdůležitějším, a to je tradiční evropská rodina. Tradiční evropská rodina je rodina křesťanská. Její důležitost je však neustále podkopávána. Je na rodinách, aby vzdělávali své děti, aby je naučili žít evropský způsob života, aby je naučili žít podle evropských hodnot. A tak se táži, proč se rodinu, evropskou rodinu, eh, se nesnažil lépe ochránit. Děkuji. Eh, Martina Michal Zague. Já vielen Dank. Eh, děkuji. Děkuji, pane komisaři. Minulý pátek, když jste hovořil eh, v Soluni na Expo Forum 2020, eh, jste řekl tuto pozoruhodnou větu. Naše děti, my jim dlužíme více prosperity, více možností a více snů. Tento názor, se kterým souhlasím, je eh, v rozporu s víceletým finančním rámcem, pokud jde o Erasmus+, pokud jde o eh, Fond Solidarity. A protože když se podíváme na eh, to, co dělala komise v roce 2018 a také když se podíváme na požadavky parlamentu, je to velmi vzdáleno. Pokud se podíváme na kulturní eh, diverzitu a spolupráci místních orgánů a univerzit, pokud by to mělo být zdrojem pro inovace, tak jak jste o tom hovořil, no tak eh, pokud eh, seškrtáte víceletý finanční rámec, tak to je politická chyba. Já pocházím z výboru pro regionální rozvoj a musím říci, že regionální politika je také postižena škrty. Můj dotaz je následující. Myslíte si, že e, v případě takovéto e, vlajkové iniciativy, jako je Erasmus+, tak myslíte si, že e, se to může škrtat a to, že jste to snížili na 2,8 miliard, ten program Kreativní Evropa, nepřijde vám, že to je to minimum, které bychom měli zachránit aspoň během pandemie? Lidé chtějí chodit eh, do kina, chtějí chodit eh, do knihoven, kromě cestování. Chtěla bych tedy vědět, jak se eh, stavíte k tomu, co se vyjádřil parlament, pokud jde o víceletý finanční rámec, protože to je základem pro naší budoucí práci během příštích sedmi let. A nyní na pět minut Eh, pane místopředsedo Skinasi. Eh, pokuste se eh, zodpovědět všechny dotazy z druhého kolečka. Yes, let, let's give it a, a try. Dobře, já se o to pokusím. Takže Evropská města kultury. Jak víte, letos to byl takový dost atypický rok v úzké spolupráci s městy, s městskými radami, se starosty a také s, vlády jsme, s vládami jsme učinili určité rozhodnutí, respektive spíše jsme tedy učinili návrh, protože toto si vyžaduje jednomyslné rozhodování radou. Takže jsme v tomto velice zvláštním roce navrhli, že kalendář posuneme, aby ta vybraná města měla více času, to znamená na rok 2023 protože skutečně ty okolnosti jsou eh, obtížné. Takže to si myslím, že je důležité, aby Evropská unie dala těmto městům možnost, eh, tu příležitost ukázat všechno, eh, co si připravili, ale za běžných okolností. Chci říci, že to rozhodnutí proběhlo jednomyslně a všichni mm, tím souhlasili. Všechna ta města jsou mm, dost emblematická zeměpisně. Často jsou to eh, sousední města, takové tandemy, to je vlastně poprvé v historii evropských měst kultury, takže tam budou i takové různé přeshraniční aktivity, což je velice zajímavé. Nebude tam žádné extra financování. My to všechno jenom odsuneme nemáme tedy pocit, že bychom jim měli něco kompenzovat, protože ty aktivity byly pozastaveny nebo zrušeny. Jinak Evropská města kultury to je velice úspěšný projekt, je to jedno z takových nejatraktivnějších projektů, které děláme jako Evropané. Melina Mercury, která a Jacques Lang, kteří byli tak, takový um, otcové zakladatelé nebo <laughs> rodiče zakladatelé. Um, ještě chci říci, že to nefunguje tak, že Brusel má říkat těm městům, co mají dělat. Nikdy jim nebudeme diktovat žádné volby nebo nebudeme jim nutit nějaké strategie. Um, to je iniciativa, která musí být se stola nahoru, jde o místní tvořivost, o zapojení místních lidí, kteří žijí v těch městech, aby nakonec vyplnili ten, to schéma Evropské město kultury. Pan Rui de Vesas eh, měl komentáře a někteří, eh, tedy měl hodně komentářů. Chci říci, že nesouhlasím s tím, že paní von der Leyenová by vůbec nezmínila vzdělávání a kulturu, hovořila o digitálním vzdělávání, o digitálním učení a také mm, docela překvapeně, eh, pardon, pozitivně mě překvapilo, že hovořila o vytvoření nového centra kultury, a kreativity, takový evropský Bauhaus. Eh, takže to má být takový projekt na podporu eh, potenciálu našich umělců. Dále, eh, takzvané evropské osnovy. Ehm, teď tady si myslím, že je trošku z té mm, došlo k nedorozumění. Samozřejmě, že Evropská unie nemá kompetence Eh, zasahovat do osnov. Není zde žádná kompetence vytvořit nějakou evropskou, nějaké osnovy, mm, evropské osnovy. Eh, to samozřejmě smlouva nám nedovoluje. Ale zároveň to neznamená, že bychom nemohli trošku tlačit na to, aby eh, ty země mm, směřovaly k takovým evropským osnovám. Máme zde různé aliance, ty aliance získávají finance. Taková celková myšlenka je tak, že do roku 2025 díky mobilitě a díky konvergenci eh, také eh, se vlastně ty eh, aliance přetaví v určitá, určité osnovy, evropské osnovy. Dále, diskriminace. Máte pravdu, že tam byla otázka, zda má komise hledat nějaký horizontální Eh, přístup, to znamená boj s rasismem, antisemitismem, snahu o inkluzi, anebo se tam jí být jednotlivé nástroje. Eh, probrali jsme to v kolegiu komisařů a dohodli jsme se, že ten mm, akční plán pro boj s rasismem bude sám o sobě. Nakonec to tak dopadlo, minulý týden jsme ho představili. Ale pak máme ještě takové eh, odvětvové přístupy, které se týká jednotlivých oblastí. Takže začínáme Mm, strategie pro boj s antisemitismem, to mám také na starost. A teď v současnosti s německým předsednictvím také spolupracujeme třeba s ministrem Zahoferem, abychom zajistili, že bude určitý systém, v němž mm, budeme moci eh, dát dohromady různé národní plány, vnitrostátní plány pro boj s antisemitismem, protože je také důležité znát situaci v jednotlivých členských státech. Příští rok potom navrhneme nějakou celou evropskou iniciativu pro boj s antisemitismem. Další otázka. Migrace. To je také celá taková oblast otázek, na něž jste se mnozí ptali a rovněž to jsou, částečně spadá do mých kompetencí. Eh, co se týče situace v Řecku, nemohu hovořit o, za řeckou vládu, mm, nemůžu někomu dávat nějaké pokyny, takže asi možná eh, nejsem ten pravý, na koho se mm, ptát. Spíše možná mm, kolegové v Libe třeba uspořádali před dvěma měsíci speciální slyšení. Byli tam dva ministři, komisař Johansson a také předseda Frontexu, pan Lečery. To bylo slyšení, které trvalo tři hodiny a e, tam se vedly všechny ty rozpravy. Já si myslím, že k tomu, co řekl komisař Johansson a e, ředitel Frontexu, k e, tomu řekl. Já jenom jsem chtěla říct, říká pan poslanec, já se chci zeptat, co paní předsedkyně říká, eh, bohužel tedy nemáte slovo, nemůžete se přihlásit. Můžete se přihlásit o slovo po té, co domluví pan komisař. Mm, no ano, eh, vy jste se ptal na to, co udělala nebo neudělala řecká vláda. Já se k tomu nemohu vyjadřovat. Já jsem teď komisař, jsem členem kolegy a komisařů a Pan Lečery tehdy hovořil velice jasně, komise také. K tomu už nic jiného dodat nemůžu. Otázka na nový pakt o migraci. Paní Ledero, máte naprostou pravdu. Ta hlavní, ta, ta velká důležitá věc je inkluze. A vy sama jste takovým modelovým příkladem e, inkluze a nejste sama. Inkluze a integrace vždy, nikdy se neintegrujete do nějakého státu, integrujete se do, do komunity, do, do města nebo do nějakého regionu. Já bych se chtěl zaměřit na posilování tohoto druhu e, inkluze nebo integrace. V tom paktu se o tom ne, nehovoří, ten pakt se týká celé, celého toho dublinského systému, ale pak ještě představíme speciální akční plán o integraci a tím odpovídám i panu Francovi. A tento akční plán se přímo bude zaměřovat na vše, co můžeme učinit, abychom podpořili integraci, protože v současném víceletém finančním rámci eh, je to tak, že ty peníze na integraci nejsou v té kolonce pro eh, migraci, ale jsou vlastně ty peníze na integraci jsou spíše v rámci Evropského sociálního fondu plus. No a co se týče situace na lesbu a eh, v táboře Moria, Eh, asi víte, že jsem už několik hodin po tom požáru navštívil to místo a chtěl bych velice jasně říci těm, kteří si myslí, že Evropa může za to, co se stalo v Morii. Chci říci, že Moria to není nějaký, nějaké selhání Evropsk, Evropy. To je naopak to, eh, ten, mm, máme, eh, nebo došlo k tomu v mori, to, protože v Evropské unii nám chybí komplexní systém eh, řízení migrace a asilový systém. Vím, že teď je tedy chvíle, kdy se to má uskutečnit. Vím, že Evropský parlament to rovněž pokračuje, eh, podporuje, pardon. Takže pokud eh, zítra to bude podpořeno, pokud diskuse mezi parlamentem a radou nakonec budou úspěšné, tak se můžeme zbavit takových eh, věcí, které jsou, určitou, určit, které jsou ostudné v Evropě a které mm, nedosahují toho, jaké jsou naše hodnoty No a pak ještě ta koncepce Evropský způsob života. Hovořili jste také o tom, jak v Turecku byly eh, přeměněny kostely eh, do, do mešit. Už jsem o tom také o tom hovořil na plenárce. Evropská unie je taková, takový ostrůvek stability ve světě, který je dnes velice takový bouřlivý, nepřátelský, a naší povinností je vytrvat v, na této cestě rozumu a umírněnosti. Ale zároveň musíme svým sousedům, zejména těm nepřátelsky se chovajícím, říci, že nikdo nás nemůže vydírat, nikdo nás nemůže eh, nějak zastrašovat, ani eh, a, a že ti, kdo se o to snaží, velice brzy zjistí, že to zkrátka takto nemohou poskytovat, eh, že takto nemohou se chovat. Musíme hovořit s našimi sousedy, zejména se zeměmi, které jsou třeba na cestě k přistoupení Evropské unie nebo kteří chtějí mít nějaké lepší vztahy s Evropskou unii, takže eh, i oni musí dodržovat naše hodnoty. A Eh, ještě chci říct si kolegyně, která si vyslechla můj eh, proslov, který jsem měl v Soluni, je, řekl jsem, že Řecko přišlo o 400 tisíc mladých lidí, kteří eh, v rámci takzvaného odlivu mozků odešli. Není to jenom Řecko, bylo to i ve Španělsku a v Itálii. Řekl jsem, že doufám, že to je ta poslední generace lidí, kteří jsou nuceni opustit zemi kvůli ekonomické krizi. Doufám, že díky tomu novému nástroji obnovy budeme schopni eh, se, eh, se naopak těšit z přílivu mozků do naší země. Děkuji, říká paní. Děkuji, máme teď problém, protože já nemohu již eh, přijmout další žádosti o dotazy. Přetáhli jsme o čtvrt hodinu, takže nám na další bod zbývá jenom 45 minut a musím zkrátit čas na vystoupení jednotlivých řečníků. Pokud jsou další dotazy, tak nevím, jestli je možné si věc projednat v předsálí, jinak totiž bychom uškodili těm, kteří se chtějí vyjádřit na rovněž důležité téma, to je další téma na programu, a to je Evropský den jazyků. My jsme si pozvali hosty a musíme jim projevit úctu. Otázek eh, zůstalo několik nedořešeno, jako třeba jak by mělo, měla být evropská tvořivost financována. To totiž patří i do celového finančního rámce. Já myslím, že komise často přichází s novými podněty a myšlenkami, což je dobře. Co se týče financování, tak my budeme spoléhat vždy na členské státy a myslím, že je, je už na čase, abychom měli dostatek peněz na projekty, které od nás evropští občané očekávají, zvláště co se týče dalších programů. Jsou to tedy další otázky, které jen doplňují ty nejdůležitější otázky, které již zazněly. So, um, now we come to the next point. A teď již přicházíme. Dalším bodem je Evropský den eh, jazyků. Vždy eh, ho slavíme 26. září a máme tady zástupce organizace ALTE, což je Združení eh, zkoušejících jazyků v Evropě. A já si myslím, že je eh, důležité zde eh, zmínit eh, situaci jazyku zde v parlamentu. Je politování hodné, že momentálně Evropský parlament neumožňuje svým poslancům, aby hovořili ve své mateřštině. Tak jak víte, dnes eh, máme pouze devět jazyků, eh, které mají tlumočení a eh, poslanci požádali o více jazyků zde na výboru Kult. Já vím, že samozřejmě koronavirus zde sehrává svou roli a že to není určitě jednoduché, aby se zajistilo tlumočení do všech jazyků ale také vím, že fungujeme i v této eh, komplikované situaci. Eh, fungujeme pomocí systému Interactio a eh, začali jsme pracovat rychleji než ostatní, ale je důležité a chtěla bych se zde obrátit na naše vedení, že je důležité, aby zde v parlamentu byla zajištěna vícejazyčnost je důležité, aby se všichni mohli zúčastnit rozprav ve svém jazyce. Ještě jednou to eh, zašlu eh, písemně našemu eh, vedení. Ale nyní bych se chtěla vrátit k Evropskému dni jazyků. Nejde o to, jenom, aby zde poslanci mohli hovořit svým jazykem, ale je důležité, aby občané mohli sledovat, o čem tady jednáme, a proto potřebujeme, aby se tlumočilo do co nejvíce jazyků, ideálně do všech jazyků, tak aby lidé mohli eh, sledovat naše zasedání ve své mateřštině. A nyní se tedy vrátím eh, zpět k Evropskému dní eh, jazyků, takže je to aktivita Evropské rady z roku 2001 a um, tento uh, den byl vybrán po uh, Evropském roku jazyků. Uh, jedná se o to, že je potřeba, aby se lidé učili cizí jazyky, abychom podpořili rozmanitost jazykovou v Evropě a aby si lidé zároveň rozuměli. Naše jazyky také sehrávají důležitou úlohu kultuře. Nejedná se pouze o to, že jazyk je komunikační prostředek, ale také to um, ovlivňuje naši společnost a utváří. Uh, existují jiné cizí jazyky než angličtina, měly by se podporovat jiné jazyky a Evropská uh, unie si dala jako cíl ambiciozní, že všichni Evropané by měli se naučit uh, po absolvování školy dva cizí jazyky. Jsme tedy zvědavi, jak to vypadá eh, s tímto cílem a zde bych eh, chtěla nyní přivítat eh, Nika Savila, který je generálním tajemníkem této organizace Svezu Alte. A potom v té druhé části pohovoří paní Eh, Vesna eh, Crnič Grotič, pokud jsem to dobře eh, vysvětlila. A tématem bude Evropská charta regionálních či menšinových jazyků. Přivítáme vás virtuálně a nyní dávám slovo panu Savilovi, aby pohovořil o tom, jak to vypadá s výukou cizích jazyků, jak to vypadá se zkouškami a potom budeme mít eh, prostor eh, zkrácený na otázky a odpovědi a prosím, pan Savil má slovo na 8 minut. Graham? You can talk now. You can talk. Now oh, again press the speak button. have to press the speak button so that it's red. When it's red, it's working. Čekáme na technické připojení. Už se slyšíme? Výborně. Dobrý den, jmenuji se Nick Savil a jsem generální tajemník Evropské asociace pro jazykové testování. Můj kolega Graham C je manažerem eh, sekretariátu Evropské asociace pro jazykové testování. Velice děkuji, eh, že jste mě pozvali a že mám možnost hovořit o naší asociaci ALTE. Máme tři otázky. Eh, jaké, ptali jste se nás, jaké jazyky se lidé nejvíce učí ve školách, jaké jsou nejlepší úspěchy a proč má někdo lepší výsledky než ostatní, jaké mohou být důvody. Máme k dispozici určité údaje, ale některé už jsou několik let staré. 97 eh, dětí eh, ve školách se učí angličtinu. Před deseti lety Alte provedlo speciální šetření o jazykových kompetencích také ve spolupráci eh, nebo pod vedením Evropské komise. Zkoumali jsme, jaký bylo dosaženo úspěchů eh, u dětí eh, nebo u studentů na středních školách a zkoumali jsme různé oblasti a ty výsledky byly takové poměrně zklamáním. Děti se většinou učí angličtinu, ale i tak nebyly schopné dosáhnout příliš vysoké úrovně. Byla to eh, úroveň B2 podle Evropského rám, referenčního rámce pro výuku jazyků. Nejlepší země bylo Švédsko, Malta, Nizozemsko, Estonsko. Tam angličtina se vyučovala jako hlavní cizí jazyk. Ale to tedy jsou všechno výsledky, které, jsou, které byly před deseti lety v tom šetření. Ale myslím si, že, ty, že se ta situace příliš nezměnila. V roce 2015 jsme ještě provedli komplexní šetření, které se týká také vyhodnocování jazykových dovedností v evropském systému. Využovali jsme zkoušky, nebo jsme zkoušeli, zkoumali jsme zkoušky, které se využívají ve školách ty zkušební systémy, ale bylo to dost těžké porovnávat, protože se tam liší školské systémy, osnovy, systémy. Skutečně ta situace je příliš rozmanitá na to, abychom to mohli nějak eh, rozumně porovnat. Ty stávající studie jsou už rovněž trochu zastaralé, takže potřebujeme nějaký nový přístup, abychom zjistili, jak vypadá stávající situace ten nový přístup by měl brát v úvahu eh, doporučení Evropské komise, který chce komplexní přístup k učení a vyučování cizích jazyků. A tento přístup by pak měl být eh, mm, jaksi možností, doporučovanou možností v celé Evropě. V tomto kontextu už vidíme několik velice zajímavých eh, příkladů jak se e, ve školách vyučují jazyky a jak se využívají jazyky. A mezi těmi jazyky nejsou takové ty tradiční e, cizí jazyky, o kterých jsme hovořili v, v uplynulých 25 letech, ale jsou zde různé mm, odlišné přístupy. Takže známe třeba různé zajímavé příklady Můžeme říci, že dnes už máme k dispozici nástroje, abychom mohli provést rozumné, smysluplné srovnání. V některých případech se již využívají standardizované testy a ty byly i třeba schválené příslušnými ministerstvy, takže tam máme určité informace. Také jsme svědky toho, že stále více se používá ten evropský srovnávací rámec, to znamená, kterým se potom stanoví cíle a mohou se standardizovat výstupy. Navíc tam teď v poslední době došlo ještě eh, k, také k velkému zájmu z, těch, eh, z té vzdělávací sféry. Potřebujeme najít nové způsoby, jak tyto nové nástroje využít systematickým způsobem, abychom mohli schromažďovat eh, fakta, data, protože zatím ta fakta nemáme k dispozici. Závěrem bych rád řekl, že nejúspěšnější vzdělávací systémy již schválily eh, eh, přístup, který se zaměřuje na akci, zaměří se, zaměřuje se na využívání jazyka, e, smysluplná komunikace a napomáhání dětem smysluplně komunikovat. A to sebou nese další faktory. Motivace, autonomie e, studenta. E, jednotlivec je nazírán jako někdo, kdo potřebuje jazyk pro své osobní potřeby, Máme zde jazyky, které se používají jak ve třídě, tak i mimo třídu ve společnosti. Nakonec bych ještě chtěl něco říci k angličtině. Angličtina je nezbytná lingva franca pro celý svět. Evropané potřebují angličtinu, aby komunikovali s dalšími um, národy. Ale angličtina není jediný jazyk jak v eh, asociaci ALTE, tak i podle doporučení Rady Evropy prosazujeme multiling, multijazyčnost, plurijazyčnost a eh, také hledáme cesty, jak mnohojazyčnost prosazovat. Mm, plurijazyčnost jsou kompetence, repertoár jazyků, eh, jazykových dovedností. To by měl být cíl vzdělávání a výuky jazyků. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. You can talk now. Thank you very much. Um, I was expecting... Děkuji. Já jsem předpokládal, očekával jsem, že budu hovořit jako první, ale nevadí. Nick už v podstatě v tuto chvíli vše řekl. Já jsem jmenuji Graham Seed a jsem generální tajemník Alte. Chtěl jsem jen znovu poukázat na to, co děláme v rámci testování. Máme 33 členských organizací, to jsou organizace pro jazykové testy. Zastupují 25 jazyků, jak říkal Nick, multilingualismus je středobodem všeho našeho snažení a není to vůbec jenom angličtina. Máme i přidružené organizace a experty jako členy. My jsme zahájili v Evropě, v tuto chvíli jsme již celosvětovou organizací a mě velice záleží na kvalitě hodnocení eh, kvality jazyka. Máme samostatný systém vyhodnocování kvality, který nám umožňuje provádět audity v jednotlivých zemích. Chceme, aby všechny testy odpovídaly z hlediska kvality. Chceme se ujistit o tom, že kandidáti, kteří absolvují naše testy, vykáží určité předpoklady v mnohojazyčném světě, v němž tuto chvíli žijeme. Děkuji. Thank you very much. Já děkuji. A v tuto chvíli máme Dvě minuty pro každou politickou skupinu. Prosím všechny, aby hovořili maximálně stručně, nejlépe méně než dvě minuty, aby vyšlo na všechny, abychom měli ještě v závěrem čas na diskuzi. A v tuto chvíli bych také poprosila tlumočníky, jestli by bylo možné prodloužit čas trvání schůze eh, o 10 minut. Paní Šojdrová, děkuji paní předsedající. Je to příležitost Mezinárodního dne jazyku. Já bych v tuto chvíli chtěla poděkovat našim tlumočníkům a překladatelům. Víme všichni, že vaše práce je velmi náročná, zvláště v situaci covidu. Já vám chci za to velice poděkovat. Musíte se vypořádávat s naší jazykovou rozmanitostí. Máme zde dva rozměry Mezinárodního dne jazyka. Jednak mnohojazyčnost Evropy a jednak učení se novým jazykům. Komise pracuje s členskými státy, snaží se o ambiciozní cíl, aby každý Evropan se naučil alespoň 20 jazyky. Naši experti hovořili o kvalitě, o výsledcích práce. Každá země si musí zvolit vlastní strategii vzdělávacího systému, ale Evropská komise může členským státům napomáhat. Napomáhat jim hledat odpovídající varianty. A já mám dotaz na adresu našich expertů, protože vím, že můžeme provádět srovnání na úrovni OECD. Máme zde určitou referenční hodnotu pro celou Evropu a já se tedy táži, víme, že OECD připravilo toto testování a tak se ptám právě na to. Děkuji Hannes Heide za SAD. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Je mi líto, že máme tak málo času pro tak důležité otázky. Rozmanitost eh, v Evropě se odráží v jazykové rozmanitosti a když hovoříme o tom evropském prostoru vzdělávání, který eh, máme eh, jako cíl, tak zde by ta jazyková rozmanitost měla být prioritou. Ta jazyková rozmanitost eh, začíná zde v parlamentu, jde o to, aby nám bylo rozuměno a jde o to, abychom měli společný jazyk. A co se týče eh, těch eh, čísel, které zde pan místopředseda představil, tak tam jsem tomu úplně nerozuměl. A já se ptám, kdy dosáhneme cíle? Zde bych se chtěl obrátit na experty z ALTE. Jaká doporučení, doporučení eh, máte pro standardy eh, podpory jazyků, proto, podpory výuky jazyků, protože s tím nemůžeme začít teprve ve škole, ale už eh, v mateřských školách a jedná se o otázku vzdělávání v mateřštině, protože tady hodně občanů jsou mobilní a hodně eh, lidí nebo hodně dětí vyrůstá v zemích, eh, kde se nehovoří jejich eh, mateřštinou. Ani nyní Laurence Ferrand za Renew. Oui, merci infiniment pour cette présentation. En effet... Děkuji za vaši prezentaci a za vše, co se týče kulturní rozmanitosti. A Eh, vrátím se k tomu, eh, co řekl eh, pan komisař. Instituce nám umožňují díky překladatelům a tlumočníkům pracovat, ale ta angličtina vlastně je pořád hlavním jazykem Britové odešli, ale 95% je v angličtině, takže měli bychom se snažit hovořit nejenom anglicky. Eh, diverzita výuky jazyků v jiných zemích a jakým způsobem bychom to měli zharmonizovat, aby zde to bylo efektivnější. A proč existují takové rozdíly ve osvojení jazyků? a jak by se měla zlepšit výuka jazyků během celoživotního vzdělávání, protože to je zcela zásadní eh, pro dovednosti. A nyní za zelené eh, eh, Diana Ryba i Žine. a nikdo další se už přes internet nehlásí. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste přišli s tímto tématem, že to máme na programu. Tento Evropský den jazyku je to velmi dobrá myšlenka a doufám, že výbor bude v jazycích dále pokračovat s touto prací ale já musím říci, že já nemohu zde v parlamentu nikdy nemohu hovořit svojí mateřštinou a to je katalánština. Více než 7 milionů osob hovoří katalánsky a my nemáme stejné e, příležitosti jako ostatní. Jazyk je e, důležitý pro obohacení místního dědictví. Proto Evropská unie se nemůže soustředit eh, pouze na ty takzvané oficiální jazyky. Všechny jazyky, i regionální, i menšinové, či ty, které jsou ohroženy, že by zmizely, jsou součástí našeho dědictví. Je potřeba je uznat. Jedná se o otázku lingvistické spravedlnosti. Dnešní téma, abychom eh, zaručili výuku jazyku. Musíme také zaručit používání těchto jazyků. A další dotaz. Jaký dopad mají na menšinové jazyky obsah na internetu? Protože většina toho obsahu je v angličtině. Děkuji. A nyní Dace Melbáde za EKR. Dace, the floor is yours. Dace, máte slovo? Děkuji. Já bych chtěla říci, že eh, plně souhlasím s tím, co bylo řečeno, to, co řekli předřečníci, nebo to, co řekla předřečnice. Musíme se eh, dívat eh, na jazyky <clears throat> jako dědictví, kulturní dědictví nemateriální. Je důležité, abychom uznali Eh, regionální a místní jazyky a jejich musíme rozpoznat jejich krásu také pro dialog. A nyní bych se na to chtěla podívat eh, z různého pohledu. Eh, včera jsme na výboru diskutovali o zprávě k umělé inteligenci, hovořili jsme o kulturním a audiovizuálním odvětví já bych chtěla vědět, jakou úlohu sehrává umělá inteligence v dosažení vašich cílů. Víme, že existují různé systémy pro strojový překlad, různé platformy, které napomáhají užití různým způsobem. Existují nějaké výzkumy do jaké míry se takto podporuje výuka jazyku, nebo naopak to vede k tomu, že lidé zleniví a vlastně tímto se e, zkomplikuje výuka jazyku. Výuka jazyků na internetu se rozvíjí také e, kvůli covidu, protože stále více lidí se učí jazyky přes internet a existují různé aplikace, třeba Duolingo, Speakly a tak dále. E, monitorujete tyto aplikace? a eh, mohli by občané dostat nějaká vodítka pro to, které aplikace jsou kvalitní, anebo naopak ty, které jsou nebezpečné. Děkuji. A poslední v prvním kolečku dávám slovo Pernandovi eh, z GUE. Pernando eh, Barena. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně.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 Guk euskararen ofizialtasuna aldarrikatzen dugu, bai Euskal Herri osoan, bai Europako e, parlamentu honetan zein Europar e, batasuneko erakundetan ere. I kontinu... A nyní po baskičtině pokračuje španělsky a chtěl bych položit několik dotazů. Eh, myslím, že tady není nikdo z Rady Evropy, tak jak jsme s tím počítali, tak vám dám svoje dotazy a doufám, že mi je zodpovíte písemně. V páté zprávě expertního výboru pro eh, eh, chartu pro menšinové země z října roku 2019, pokud je o Španělsko, tak tam se přišlo s různými doporučeními. Hovořilo se o španělské státní zprávě a tam se říkalo, že je potřeba, aby se mohla použít baskičtina v soudních řízeních a že je potřeba eh, zvýšit poměr baskičtiny angličtiny v Navaře. A baskická vláda byla požádána, aby eh, více používala baskičtinu při práci eh, baskické policie a v rámci baskického zdravotnictví a také, že by baskičtina se měla používat eh, více během každodenního života a také, že je důležité Eh, zmínit, že pokud se někdo hlásí o práci ve státní správě, tak tam má eh, ten člověk více bodů, když zná eh, cizí jazyky, než když zná baskičtinu. Chtěl bych tedy vědět, jak to vypadá s chartou pro menšinové jazyky a pokud jde o Španělsko. A nyní doktor Nick Savil a potom také jeho kolega má prostor na otázky, na odpovědi, pardon, prosím. Wir hm? hm? hören Sie. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Já se pokusím těch šest otázek zvládnout co nejrychleji. Graham se vyjádří ještě následně, pokud bude čas. První otázka paní Šojdrové. Zda by bylo dobré udělat nějakou referenční hodnotu. Já samozřejmě se nemůžu vyjadřovat k OECD jako takovému, ale jak už jsem říkal v původním vystoupením, nějaké standardizační opatření by bylo vhodné, tak abychom mohli poznatky schromažďovat, eh, naučit se srovnávat srovnatelné a řešit na řešit toto všechno. Líbila se mi ta poznámka, která se týkala toho, že mnohojazyčnost začíná doma. Komunita lidí, kteří mají své znalosti a kompetence, začíná opravdu doma. To jsou ti, kteří mají doma určitý jazyk, jazyk školy a pak eh, se nabalují další jazyky, které se učí ve škole, jako je angličtina, francouzština a další. Tím pádem ten rejstřík, který už je dán, na život je začíná doma. Neexistuje nic jako špatný jazyk, protože čím více je jazyků, tím flexibilnější člověk je při učení se dalším jazykům, při nasazování toho, čemu říkáme mnohojazyčný rejstřík. Máme zde jasnou diverzitu, rozmanitost a říkáme si, že je to vítáno způsob, jak se jazyky vyučují, ale tím je mnohojazyčnost i záludná, jelikož tento rejstřík mnohojazyčnosti je dán ve škole. Není to ale jenom vyučovací předmět. My zde zaznamenáváme zlepšení, zlepšování, rozšiřování. Je to mimo školu, mimo univerzitu, mimo pracoviště, kde se nabalují další a další jazyky v průběhu života. Jazyky jsou součástí mnohojazyčné rozmanitosti. Musíme tedy oceňovat možnost hovořit vlastním jazykem, kdy se prostřednictvím vzdělávacího systému rejstřík jazyků rozšiřuje, proto zde máme různé mechanismy, průzkumy, testy, kdy zjišťujeme, jak se kdo vede v rámci jednotlivých dovedností při vytváření tohoto jazykového rejstříku, jazykového profilu. K eh, umělé inteligenci. Já se nemohu úplně vyjádřit, protože máme různé možnosti ale musím říct, že strojové učení, strojové nástroje, strojové mm, odezvy jsou schopny vyvážet práci pedagoga, kdy učitel potom má více času na práci s žákem jako takovým. Já jsem měl program Write and Improve, který je uh, směřován právě tímto směrem a já bych rád, aby se na to všichni zaměřili. Co se týče strojového překladu a strojového tlumočení, to je, myslím, velice široká otázka. Na tu otázku položenou k baskečtině eh, zde se nemohu vyjádřit, ale mám, máme zde velice dobré příklady z, baskické, eh, z baskického území, jednou z těchto věcí se zabývá Evropská komise a jedné jsem se věnoval. Máme formálně již jenom jednu minutu, ale, ale pan Seed má teď dvě, ještě dvě a půl minuty. Děkuji. Děkuji. Já se vyjádřím k některým z těchto poz, poznámek. Uh, language learning and apps. Ptali jste se na vyučování jazyků a na různé aplikace, které mohou studenti jazyku využívat, aby se zlepšovali. Myslím si, že nejprve se musíme zamyslet nad tím, co je cílem výuky. Výuk, cílem je komunikace, být schopný jen komunikovat. Nemá to být nějaký předmět ve škole, který zkrátka se musí naučit. Jazyk se učíme kvůli tomu, abychom mohli komunikovat s lidmi, s nimiž bychom jinak nebyli schopni hovořit. Takže když chcete, když máte nějakou aplikaci, musíte se ptát, tato aplikace nabízí komunikační způsob výuky, naučí nás komunikovat, bude to nějaký užitečný způsob komunikace, budu moci hovořit s někým, koho neznám. Ehm, možná vám tu situaci Ehm, možná je možné využít potom takové aplikace pro učitele eh, jako jeden ze způsobů, jak vyučovat jazyky. Také musím říci, že výuka jazyků musí probíhat nejenom ve třídě, ale i mimo třídu. k cizím jazyku musíme pozbuzovat mimo třídu. Eh, jazyky musí být využívány v reálných komunikačních situacích. Takže pokračujme s výukou jazyků, ale musíme si být vědomi, že to musí být jak ve třídě, tak i mimo třídu a že to musí být celoživotní učení. Děkuji, říká paní předsedkyně. Ještě vás chci informovat o tom, že v rámci Evropského dne jazyků nám tlumočníci dají ještě k dispozici 10 minut času, abychom nemuseli končit už v 11 hodin. Paní předsedkyně děkuji tlumočníkům. Takže teď se dostáváme k druhé části. Děkuji panu Sídovi i panu Sevilovi a teď ještě paní Vesna. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, pokud jsem ehm, špatně vyslovila vaše příjmení, paní Vesna Kerněč Grotič, prosím, máte slovo na 8 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Já se jmenuji Crnič Grotič, to je ta správná výslovnost. Dobrý den, budu hovořit anglicky, protože eh, sice můj mateřský jazyk je chorvačtina, ale dneska na vaší schůze chorvačtina není ehm, v tlumočnickém režimu. Hovořím z Rijeky, což je na rok 2020 Evropské město kultury, ale jak už jste eh, hovořili o těch problémech, tak i my čelíme problémům eh, v této době. Jsem zde jako předsedkyně externí eh, komise eh, pro Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků. Velice děkuji za to, že jste mě přizvali na dnešní jednání, že mohu pohovořit o provádění této Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Samozřejmě se zabýváme regionálními a menšinovými jazyky. Mnoho z nich eh, jsou ohrožené Některé jsou sice úředními jazyky v některých členských státech, ale jiné jsou spíše pouze regionální jazyky a mluví jimi pouze velice malý počet mluvčích. Jak víte, tak Evropská charta je takový mezinárodní nástroj, který má chránit jazyky, ale eh, mnoho států, které mm, přistoupily k té chartě, nejsou příliš eh, aktivní, jsou tedy spíše pasivní. Dovolte mi připomenout eh, zvláštní rysy této charty. Je zde speciální systém, že členské státy si mohou vybrat různé možnosti, a, eh, aby tedy potom ty, ty nástroje mohly využít pro svou konkrétní situaci a pro své jazyky nebo pro, také je to i pro různá teritoria. Všechny jazyky, které jsou v té definici regionální či menšinový jazyk, tak požívají určité ochrany podle části dvě. Charta se týká různých eh, eh, částí veřejného života, je tam samozřejmě školství a kultura, to jsou ty nejdůležitější oblasti, které mají chránit a zachovávat regionální a menšinové jazyky. V posledním období se také pracuje na eh, reformě monitorování celého systému, to bylo zahájeno v červenci, no a samozřejmě nás také ovlivnila pandemie COVID-19. Reforma znamená, že monitorovací období bude prodlouženo ze dvou let na pět let a Eh, to je také i v souladu eh, s rámcem pro ochranu eh, menšin. Teď máme také určitou průběžnou nebo průběžné zprávy, které byly zavedeny k tomu, abychom aby bylo zaručeno, že státy dodržují Evropskou chartu. Samozřejmě tedy mezi těmi dvěma zprávami uplyne vždycky pět let, což je dlouhá doba. Ehm, hlavně v tom školství. Takže máme proto ty průběžné zprávy a také jsou tam určité kontrolní seznamy, které se týkají alespoň těch nejdůležitějších opatření. Podle zprávy eh, ty zprávy jsou eh, zveřejňovány okamžitě, jakmile státy eh, okomentují, připomínkují tyto zprávy a poté, co tedy Rada Evropy učení svá doporučení. Zprávy Eh, mohou být eh, veřejné a někdy tedy potom se za, mm, nedojde k nějakému zablokování. Například zpráva o Chorvatsku byla zveřejněna v listopadu loňského roku, ale mm, Chorvatsko stále ještě nepřijalo doporučení. Myslíme si, že tím zveřejněním budou mluvčí těchto jazyků mít šanci reagovat a i vláda má šanci reagovat na doporučení výboru odborníků, ale musí se vlastně úplně tedy čekat na to, až se ta situace nějak eh, odblokuje na té vyšší úrovni. Tak zveřejňuje, také jsme zveřejnili zprávu o Spojeném království, o Armenii, Černé hoře a také o Švédsku. Všechny tyto zprávy jsou veřejné ještě předtím, než budou schválena doporučení. Skupina odborníků také schválila zprávu, která se týkala Španělska a Švýcarska. Myslím si, že o tom i hovořili předřečníci. To znamená, zpráva o Španělsku byla schválena a byla zveřejněna a je k dispozici na internetových stránkách našeho výboru odborníků. A jsou tam také doporučení. Doporučení míří jak na ústřední orgány, tak i na regionální orgány, protože víme, že ve Španělsku je systém, kde jsou tedy autonomní provincie, které jsou právě těmi subjekty, které jsou hlavně odpovědné za, eh, za dodržování ochranu regionálních a menšinových jazyků. Náš výbor nyní připravuje průběžné zprávy, další průběžné zprávy eh, a kontrolujeme, zda členské státy plní doporučení z těch minulých eh, kol. Co se týče kontextu, kontext pandemie eh, COVID-19 samozřejmě dopadla i na naši práci, naší eh, komise odborníků. Měli jsme problémy, jak zorganizovat eh, své schůze, jak provádět monitorovací návštěvy. Některé členské státy také požádali o prodloužení těch období právě kvůli pandemii. Ale pandemie eh, může mít také i možná, možný určitý devastující efekt na regionální a menšinové jazyky. Během uzávěr v březnu eh, jsme viděli, že třeba takové ty oficiální informace o pandemii se nedávaly v těch regionálních či menšinových jazyků, takže i třeba ty hygienické rady se vydávaly pouze v eh, úředních jazycích. V červenci jsme rovněž varovali, eh, že eh, situace může mít také i ne, mm, špatný dopad na vzdělávání v těch eh, regionálních a menšinových jazyků. Žádali, docházelo často k přechodu na distanční vzdělávání, ale to často probíhalo pouze v úředním jazyce a regionální a menšinové jazyky byly někde zanedbávány. Dáme tedy e, příslušné orgány všech států umluvy, aby připravili komplexní e, postupy e, pro vzdělávání, aby také zlepšili přístup k distančnímu vzdělávání i pro všechny mluvčí regionálních či menšinových jazyků a aby také zde byla i podpora těch, kteří se chtějí učit regionální či menšinové jazyky. Rovněž jsme zkoumali dopad digitalizace na regionální a menšinové jazyky, protože i digitalizace právě, nebo protože i to spadá pod naši chartu. Ve své práci nás podpořilo různé nevládní organizace, různé iniciativy, které se věnují menšinám, Ellen a další. A také jsme podpořeni i z, únory, eh, z úrovně EU. Eh, naše iniciativa také eh, se dostane do Evropského parlamentu. Doufám, že ji rovněž podpoříte. Myslím si, že už můj čas vypršel. Děkuji za to, že jsem mohla vystoupit na vašem jednání a těším se na případné dotazy. Děkuji. Mrs. Člinič, uh, Grotič. Děkuji vám, paní Crnič Grotič. A nyní dám slovo Andrea Bočkor a uh, musím to omezit na jednu minutu, tak a jinak bychom neměli čas na odpovědi. Andreo Bočkor. Děkuji. Děku, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji. Myslíme si, že je velmi důležité hovořit o tomto tématu, o regionálních a menšinových jazycích. To je věc, na kterou se chci soustředit. Málo kdy můžeme o tomto tématu hovořit. Od roku 1992 existuje tato charta pro menšinové a regionální jazyky. Eh, hodně eh, jsou signatáři a ne všichni ale tuto chartu ratifikovali a ne úplně všichni to dodržují. A tady jde o to, že se ne všechny státy drží těchto zásad a proto je důležité to, co bylo právě řečeno, aby existovala odpovídající legislativa. V roce 2008 byly přijaty minimální standardy a zde jsme volali potom, aby existoval právní rámec, který by umožňoval aby se eh, mohlo vyučovat eh, v menšinových eh, jazycích. Eh, prosím, trvám na tom, eh, že se musíme držet eh, naší doby. Lukáš Kohut, já budu hovořit polsky, aby mi bylo rozuměno v Polsku. Jedná se o jazyky, které nejsou ani eh, menšinové, ani regionální. Proč? Protože eh, není to, že by neplnili eh, ty pravidla, ale místní úřady je neuznávají jako regionální či menšinové jazyky. A to je z politických důvodů. Eh, třeba v Polsku eh, více než milion osob hovoří slesky. Sleština je nezávislý jazyk, samostatný jazyk. A Rada Evropy se také ptá na sleštinu. A hovořím o eh, chartě pro menšinové jazyky. Nedávno bude Světový den jazyků, to bude 26. A jaký je cíl, aby se vyučovali zahraniční jazyky, cizí jazyky, abych cestovala větší rozmanitost v jazycích. Jak můžeme eh, podpořit takové jazyky, jako je sleština, eh, protože sleština není považována za regionální jazyk. Nemůžeme dovolit tuto situaci, kdy eh, vlády eh, nebo ta státní zpráva nechce uznat eh, nějaký jazyk, tak aby to tak neudělali. Lucemburštinou mým jazykem mluví jenom asi 100 tisíc lidí. Velkové vodství je však eh, velmi mnohojazyčnou zemí. Naštěstí máme zde lucemburštinu, francouzštinu a němčinu jako úřední jazyk, ale lidé hovoří španělsky, rusky. A tyto nám otevřely nové možnosti. Každý student v Evropské unii musí znát svůj rodný jazyk a dva navíc. Ještě než opustí střední školu, my zde hovoříme hodně o zelených a digitálních dovednostech v globalizovaném světě. Zde jsou důležité menšinové jazyky. I to je důležitá dovednost do budoucna. Já bych řekla jednotní v rozmanitosti. To nemůže fungovat, aniž bychom byli schopni spolu vzájemně komunikovat. Děkuji. Uh, also for respecting the time. Děkuji za to, že jste dodržela časový limit. A nevidím, že by se ještě někdo hlásil. Nikdo se nehlásí, takže ryba Riner má slovo. Eh, děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji vám, paní Vesno, za vystoupení. Chtěla bych eh, pohovořit o provádění ze strany státu, pokud jde o doporučení expertního výboru Rady Evropy, co se týče charty. V mém případě mojí mateřštinou je katalanština. Španělsko ratifikovalo úmluvu před 18 lety, pokud se podíváme na poslední zprávu platformy pro jazyk, tak vidíme, že Eh, katalánština je velmi málo zastoupena. Je to také v páté eh, zprávě o provádění charty ve Španělsku. Vidíme, že třeba eh, počet soudních řízení v katalánštině činil 8,% přes což je ještě méně než v minulosti, přestože Katalánsko se snaží proškolit eh, pracovníky v tomto smyslu. Ale neexistuje politická vůle ze strany Španělska v tomto smyslu. Proto, paní Vesno, já bych se vás chtěla zeptat, jak se díváte na to, jak by mohla Evropská komise přispět eh, k většímu plnění ze strany členských států doporučení, které vyplývají z Rady Evropy a nyní Andrej Slabakov na jednu minutu. Благодаря, госпожо předsedatel. Ще опитам да бъда Děkuji, paní předsedající. Já se pokusím hovořit eh, co možná nejstručněji. Na celém evropském kontinentu se používá latinka, řecká abeceda a bulharská abeceda, které říkají někteří cyrilice. Je to ale pojem, který kdy se zavedl Sovětský svaz, takže nevím, proč se takto říká bulharské abecedě nadále s tímto dědictvím Sovětského svazu. Opravdu by mě to zajímalo. Proč je zde odpor proti používání pojmu bulharská abeceda? Co se týče zprávy, není možné používat jenom angličtinu, němčinu a francouzštinu. Musí se zapojit i další jazyky. V tuto chvíli ale jazyky, jako je ten náš, jsou považovány za malé. Děkuji. A poslední, Gue. Prosím, na minutu. My country Cyprus has má země, Kypr má dva úřední jazyky, řečtinu a turečtinu. Řečtina patří mezi evropské jazyky, tureč, turečtina nikoli. V, na Kypru dochází k různým nerovnostem. Mm, není tam žádná snaha, aby se lidé učili oba jazyky. Takže lidé se učí buď řecky nebo turecky, jak můžeme podpořit bilingvismus a dva úřední jazyky na Kypru? Jak tedy mm, se dá vyřešit tato situace? Děkuji a nyní dávám slovo opět paní Tunič Krotič na čtyři minuty, prosím. Děkuji za slovo budu stručná. Chtěla bych poděkovat za otázky a komentáře. Co se týče výuky menšinových jazyků, na to se samozřejmě náš nástroj zaměřuje. Hlavní část charty hovoří o tom, že vzdělávání má probíhat i v menšinových jazycích. Samozřejmě jazyky jsou v různé situaci, někdy dochází k výuce přímo v tom jazyce, nebo se lidé učí, nebo se ty žáci učí ten jazyk zvlášť. To znamená, ta charta také nabízí různé možnosti v rámci jednotlivých ustanoveních. Pokud je nějaký jazyk, který není uznávaný, tak naše, náš výbor se snaží eh, apelovat na vládu, snaží se vznést tento, nebo nastolit tento problém vládě a eh, nasměrovat je na zástupce tohoto jazyka, protože náš výbor má velice omezené pravomoci, mm, co se týče uznávání neuznávaného jazyka. A pokud vláda tvrdí, že to je pouze dialekt, tak eh, to je těžké, protože na dialekty se Evropská charta nevztahuje. Lucemburština není ošetřena smlouvou, protože lucemburština je jednou z úředních jazyků a charta se nevztahuje na úřední jazyky, leda, že vláda či příslušné orgány eh, ratifikují eh, část charty. Takže tak tomu je třeba ve Švýcarsku. Švýcarsko eh, to ratifikovalo i ohledně italštiny a retoromanštiny. A um, teď tedy jsou tyto jazyky považované za menšinové jazyky, protože se neužívají tak široce. Lucemburské orgány si tento přístup nezvolily. Situace ve Španělsku. E, tam je tedy ta katalánština a španělština, tyto problémy máme ve své zprávě, nebo ty upozorňujeme na ně ve své zprávě. Chceme, aby se na tom pracovalo. Problém je to, že i když máte třeba soudce, který pracuje v menšinovém jazyce, tak některé ty strany sporů eh, nakonec to nechtějí, protože to sebou nese nějaké další náklady a tak dále. Takže někdy je to tak, že není proti tomu třeba vláda, ale eh, třeba strany eh, toho nějakého soudního sporu také mohou třeba být proti. Ale určitě to budeme nadále sledovat. Co se týče té abecedy, já bych si dovolila nesouhlasit s panem poslancem. Já bych tomu neříkala eh, bulharská abeceda. My máme eh, v naší zemi tedy tu, tu cyrilici a je to tedy písmo. Na Kypru jsou dva úřední jazyky, na které se nevztahuje charta, protože jsou úřední jazyky, ale máme tam také různé menšinové jazyky, které jsou chartou chráněny a jsme velice rádi, eh, jak vypadá spolupráce s kyperskými orgány týkající se právě těchto menšinových jazyků. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na všechny vaše dotazy a vešla jsem se do časového limitu. Děkuji, říká předsedkyně. Myslím si, že už náš čas vypršel, takže mám tento návrh. Komise by většinou ještě dostala jednu minutu, aby zareagovala takže eh, navrhuji, abychom na nějaké příští schůzi ještě přidali bod do pořadu jednání a kde budeme hovořit s komisí o tom, co můžeme na evropské úrovni učinit k tomu, abychom podpořili a posílili multijazyčnost v Evropské unii. Budeme mít možnost zeptat se komise podrobněji, co můžeme dělat nebo co, co bylo učiněno v minulosti. Souhlasíte s tím? Pokud ano, tak dnešní dopolední jednání eh, ukončím a budeme pokračovat odpoledne. Setkáme se ve 16.45 a čeká nás hlasování. Děkuji.